našem programu, což je otázka k ústnímu zodpovězení. Je to přeskum podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky. Tato otázka má pět autorů a my si vyslechneme všechny autory. Nejprve pan Tajany na dvě minuty. Děkuji paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Eh, cílem této ústní otázky je přispět k procesu revize nebo přeskumu podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky, což je velmi důležité opatření, které umožňuje přístup eh, k úvěrům. Malé a střední podniky jsou motorem naší ekonomiky, generují 55 celkového HDP EU a zaměstnávají přibližně 80 milionů občanů EU. Aby mohli nadále eh, přispívat k růstu. Malá střední podniky potřebují být podpořeny financováním, které jim umožní větší internacionalizaci, držet krok s vývojem a realizovat nové projekty a také přijímat nové pracovníky. Aby tohoto cíle dosáhly, nestačí eh, monetární politika Evropské centrální banky, protože eh, škrty úrokových sazeb mohou sice podpořit reálnou ekonomiku, ale nemohou pomoci těmto podnikům. A jak jsme se včera dozvěděli od Evropského měnové, od Mezinárodního měnového fondu, tak budeme potřebovat další konkrétní kroky. Jedním konkrétním příkladem jsou závazné regulace a flexibilita. Posledním roce a půl bankovní úvěr poskytovaný malým a středním podnikům se zvýšil o 2 a přitom došlo ke snížení sedm, úvěru poskytování velkým podnikům o 7% a úrekové sazby poklesly přibližně o 20 základních bodů. My tedy eh, chceme, aby podpůrný koeficient pro malé střední podniky byl posílen a aby umožnil mm, přístup i k úvěrům přesahujícím 1,5 milionu euro, tedy nad rámec stávajícího limitu. Toto by mělo umožnit více malým a středním podnikům těžit uh, diskontní, z diskontní sazby. Já tady apeluji na pana komisaře, aby se z tohoto nástroje stal mezinárodní standard prostřednictvím Bazilejského výboru. Děkuji. Thank you. Děkuji. Není paní Ferreira, ale nevím, jestli je v zasedacím sále. V tom případě má slovo paní López na dvě minuty. Dobrý večer, děkuji paní předsedkyně. V zemi, eh, jako je ta moje, kde finanční eh, zájmy eh, se projevily na běžných občanech, brutální krizí. Taková je situace. To je také proces, který vysvětluje současnou situaci malých a středních podniků. Eh, a také mikropodniků. Došlo ke zrušení eh, řady spořitelen, ke koncentraci bankovního sektoru a omezení poskytování reálných úvěrů eh, ve prospěch spekulací. Končilo to bankovní krizí. Nicméně malé a střední podniky jsou produktivní, nadále jsou produktivní, zaměstnávají místní lidi. Eh, přesto nové bankovnictví nezajímají. Eh, nevím, co si myslí eh, Evropská komise. Zda by měly jít malé a střední podniky na burzu a tam hledat další peníze. Zároveň s tím je tady volatilita v hospodářském sektoru, velice obtížné sociální podmínky pro řadu pracujících s nízkými platy. To vše zhoršuje situaci a nejistotu malých a středních podniků. Nejistota pracovních míst je vůbec dalším nástrojem v globální soutěži, ale pro malé a střední podniky jsou jejich zaměstnance také spotřebitelé a tak zlepšení pracovních podmínek zlepší trh pro jejich výrobky, zlepší jejich odbytiště. Toto je mm, technická diskuze o podpůrném e, faktoru, ale Evropské bankovnictví již prokázalo, že si nepřeje příliš pomáhat. Měli bychom se věnovat skutečné rozpravě o financování malých a středních podniků za současné ekonomické eh, situace, která je eh, značně obtížná po programech záchrany v řady evropských států. Bojujeme proti společnému eh, nepříteli, což je velký kapitál. Děkuji. Thank you. Mr. Toira, two minutes. Děkuji, pan Tojerer, na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Při schvalování CAD a CADD se Evropský parlament správně zasadil to, aby tady byly nižší požadavky na kapitálovou přiměřenost malých eh, a středně velkých podniků. A teď máme tady zprávu bazilejského výboru, který proskoumal situaci ve členských státech a který eh, zjistil, že při uvěrování eh, eh, ty požadavky bacilejského výboru nejsou vždy dodržovány a my bychom byli rádi, kdyby ta menší kapitálová náročnost byla skutečně v praxi zavedena, aby se zajistilo uvěrování menších a středně velkých podniků. Víme, že Eh, tady jsou problémy ve financování podnikové sféry, a to nejenom v těch zemích, které mají ekonomické problémy, ale i v dobře fungujících ekonomikách je velmi obtížné získat financování eh, na perspektivní podnikání, a to proto, že část těch eh, financí, a víme, že 99% podniků jsou ty malé podniky, jich 21 milionů v celé Evropě, a proto bychom měli mít nějaký systém pro eh, poskytování úvěru a to také to, že se připravuje kapitálová unie, eh, aby nebylo tak obtížné se nad prostředky. Tím eh, to chceme vyslat velmi jasný signál a naše politická skupina ve spolupráci s ostatními by chtěla komisi vyzvat k tomu, aby našla nějaký způsob, jak právě v budoucnosti by předělování úvěru malým a středním podnikům mohlo být lépe zajištěno. Eh, banky si stěžují eh, na vysoké administrativní zátěž. Eh, Frankfurtská univerzita například přednávno zveřejnila zajímavou studii, kde se poukazuje na to, že malé střední velké podniky jsou tady velmi znevýhodněny a proto bychom chtěli, aby komise s tím něco začala dělat. Thank you, Madam Swinburne. Děkuji a slovo má paní Swinburne. Děkuji, paní předsedkyně. Evropské malé střední podniky, včetně mého okrsku, ukazují mimořádnou odolnost v době ekonomické krize, ale nyní skutečně potřebují kapitál, aby mohly nadále růst. V rámci eh, nařízení, které se vyjednávalo po finanční krizi, se kladl důraz na vyšší kapitálové požadavky pro úvěrové instituce, ale my jsme v této sněmovně jsme se snažili minimalizovat dopad, které by to mělo na poskytování úvěru do reálné Eh, ekonomiky. Jeden z těch opatření byl právě podpůrný koeficient, který měl umožnit bankám, aby poskytovali úvěry malým a středním podnikům. Ale zpráva o tom, jak je toto implementováno, ukazuje, že to má jenom velmi malý dopad. A to sice, cituji, uvěrování eh, malých a středních podniků zaznamenalo Eh, velký pokles. V roce 2008 to bylo 95 miliard, ale v roce 2013-14 už jenom asi 45 miliard. Oproti tomu uvěrování velkých podniků již nyní se vrátilo na úroveň jako před krizí. Eh, analýza spochybňuje tedy efektivitu podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky, ale já si myslím, že se na to nemůžeme dívat osamoceně, musíme se na to dívat v eh, s ohledem na další faktory, jako je zvyšování důvěry v malé a střední podniky. Nicméně určité dílčí důkazy z mého okrsku a z Velké Británie ukazují, že 77% malých a středních podniků, které v loňském roce zažádali o bankovní úvěry, ty úvěry dostaly. Takže já si myslím, že Evropský bankovní orgán nemá možná ty správné informace a měli bychom na to pohlížet trošku skepticky. A když se podíváte, jak spolu spolupracují jednotlivé generální ředitelství, tak eh, možná to není všechno dobře nastaveno. A je tedy potřeba tento faktor ještě lépe podpořit. Děkuji mnohokrát a nyní dávám slovo panu komisaři Hánovi, aby zareagoval na tuto otázku k ústnímu zodpovězení. Děkuji. Paní předsedkyně, dámy a pánové, komise si uvědomuje význam tohoto nástroje pro malé a střední podniky. Malé a střední podniky přispívají výrazným způsobem k ekonomice a zaměstnávání v EU. A tudíž komise se snaží nastavit co nejvhodnější nástroje a politiky, které zajistí jejich financování. Malé a střední podniky eh, se potýkají s překážkami ve financování, jak tady několikrát zaznělo, protože do velké míry závisejí na bankovním financování. Oproti tomu velké podniky mají více diverzifikované zdroje s ohledem na přístup na kapitálové trhy. Ovšem, přístup k bankovnímu financování a méně diversifikované zdroje vedou k tomu, že malé a střední podniky jsou více zranitelné ve finančním cyklu, v ekonomickém cyklu. A malé a střední podniky se potýkají se stále většími problémy, jak nalézt financování úvěry, zejména s ohledem na hospodářskou krizi. A tudíž e, i Evropský parlament tuto otázku správně formuloval. Evropská komise se snažila zakomponovat e, CRR tak, aby bylo umožněno zajistit lepší financování, lepší uvěrování a snížit dopad na přísných kapitálových požadavků, které vyplývají z úvěrování. Podpůrný koeficient vstoupil v platnost 1. ledna 2014. Díky e, úsilí Evropské komise bylo toto úsilí rovněž zohledněno na globální úrovni Basilejským výborem pro bankovní rozvoj. E, I zde se uvažuje o snížení e, koeficientu pro MSP. Komise v současné době vyhodnocuje dopady faktoru a s ohledem eh, na nařízení o kapitálových požadavcích a toto vyhodnocení bude vyhodnoceno ke konci tohoto roku. Zejména se snažíme zohlednit dopady na úvěrování malých a středních podniků od té doby, co byl tento faktor, tento koeficient eh, za, zaveden eh, v srovnání s jinými faktory, jako je třeba úvěrová historie malých a středních podniků. Snažíme se vzít v potaz všechny dostupné důkazy a myslíme si, že Eh, podpůrný koeficient zatím zůstává vhodným nástrojem eh, s ohledem pro malé a střední podniky a výše úvěru. Snažíme se získat různé zdroje informací, jako třeba nedávná konzultace s veřejností, pokud jde o nařízení o kapitálových požadavcích a také výzva pro poskytování důkazů, která byla spuštěna v září loňském roce. Rovněž byl publikována zpráva Evropského orgánu pro bankovnictví pro malé a střední podniky, kde se snažíme zakomponovat jednotlivé prvky. Závěrem bych chtěl zdůraznit, že do budoucna by bankovní úvěry neměly zůstat jediným nebo ani dominantním zdrojem financování evropských malých a středních podniků. Bude potřeba nalézt větší diverzifikaci zdrojů financování a měla by být snížena dominantní úloha bank. A to je právě jeden z hlavních cílů eh, tohoto nařízení na kapitálové požadavky. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A dalším řečníkem je pan Zalba Bidegan. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, dámy a pánové. Nejprve chci poděkovat eh, za eh, úvodní slova pana komisaře, s nimi souhlasíme. Malé a střední podniky jsou hebatelem eh, růstu a tvoří pracovní místa v Evropské unii a musí být také v, v ústředí politické činnosti Evropského parlamentu. A proto bych chtěl poděkovat panu Tajánimu za obrovské úsilí, které vyvinul nejenom nyní, ale také dříve, kdy působil jako místo předseda Evropské komise a vždy podporoval malé a střední podniky, protože díky eh, řadě jeho iniciativ, které spustil můj přítel Antonio, jsou malé a střední podniky nyní v lepší situaci než před několika lety. A jak velice dobře řekl pan Tajany, Evropská centrální banka není řešením, je pouze součástí řešení a proto si velice ceníme iniciativy eh, v podobě podpůrného koeficientu pro malé a střední podniky. Ale také musíme eh, směřovat k jednotnému kapitálovému trhu. A tak bych vás chtěl požádat, dámy a pánové, abyste, požádali první legislati- abyste podpořili první legislativní balíčky v této oblasti, které ehm, eh, kde jsem také zpravodajem. Žádám vás, dámy a pánové, eh, abychom uspíšili legislativní proces a zajistili tak eh, větší diversifikaci, pokud jde o finanční zdroje pro malé a střední podniky. Protože, vážení kolegové, Podpora malých a středních podniků, to znamená, že podporujeme tvorbu pracovních míst, tak když podpoříme malé a střední podniky, podpoříme tím ekonomický růst. Děkuji vám. Thank you, Mr. Gualtieri. Děkuji, a slovo má pan poslanec Gualtieri. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych chtěl poděkovat panu komisaři Hánovi za jeho vystoupení a také děkuji panu komisaři Hilovi za odpověď na eh, dopis v rámci něhož řada poslanců výboru Ekon vyjádřilo jasnou pozici, která tady ostatně vyplývá i z této rozpravy. Ve výboru Ekon i v Evropském parlamentu je většina poslanců, která se domnívá, že podpůrný koeficient pro malé střední podniky by měl být nejenom zachován, ale naopak posílen. To je politické sdělení a komise i ostatní orgány Evropské unie toto nemohou ignorovat. My tady máme jasnou politickou vůli, kdy se zájmem sledujeme to, co dělá Evropský orgán pro bankovnictví a to, co se objevuje ve vaší zprávě, ale zároveň eh, si myslíme, že je potřeba mít jasnou politiku vůči malým a středním podnikům. Evropský parlament eh, tedy zahájil tuto iniciativu a jak říkám, my si myslíme, že toto je něco, co by mělo být nejenom zachováno, ale naopak posíleno. A důkazy, které mohou vyplynout, by možná mohly být i nějak převráceny, protože jsou mm, tady také určitá rizika a naopak možná by bylo vhodné tu prahovou hodnotu zvýšit a ne snížit. Čili naše pozice je jasná a my nadále budeme spolupracovat s komisí a realizovat a prosazovat tuto iniciativu. Pan Věkas na minutu a půl. Děkuji. Malé a střední podniky jsou páteři evropské ekonomiky, ale v současné době se potýkají s velkými problémy v důsledku hospodářské krize. Mají velký problém s tím, jak získat úvěr, zejména na výplatu mest. A přes eh, ta přijatá opatření, která původně měla pomoci, byl to pro, například program COSME, také poté, co ECB v, do ekonomiky napumpovala miliardy eur, tak to také nějak zvlášť situaci nezlepšilo. Co je tedy tou hlavní příčinou tohoto jevu? Podle nás je to bludný kruh neustálých škrtů, které podkopávají důvěru těch, kteří by rádi investovali. A také je to to, že máme bankovní systém, který eh, vede jenom k spekulacím. My si myslíme, že pouze pořádná politika veřejných investic, která by měla pořádný vliv na finanční systém a na podnikání, by mohla ekonomiku oživot a postavit ji znovu na cestu růstu. Děkuji paní Parker, má slovo na minutu. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Tato ústní otázka eh, hovoří o tom, že hlavní překážkou eh, růstu je přístup k financování. Do určité míry to může být pravda, ale neří se tím hlavní problémy, se kterými se potýkají malé střední středně velké podniky, což je nadměrná regulace. Statistiky prozrazují, eh, že množství pravidel, eh, která musí podniky dodržovat. Například eh, se odhaduje, že kdybyste dali dohromady všechny Eh, všechny eh, tyto prav, všechna tato pravidla na jednu hromadu, tak by to přestávalo výšku 52 metrů. A to jsou všechno pravidla, které, které musí podniky dodržovat. Takže není eh, se čemu divit, že britské podniky mají pocit, že jsou zaplaveny různou, různými nástroji. Není divu, že britští občané chtějí odejít. Pouze pokud byl hlasovat pro vystoupení Británie z Evropské unie budou moci podniky eh, začít prosperovat, protože budou zbaveny nadměrné evropské regulace. Děkuji, pan Píper, na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že pro britské hospodářství Eh, eh, to musí být eh, těžké, ale ne všichni politici to uvědomují. Víme, že máme v Evropské unii globální koncerty, globální banky a myslím si, že v té hospodářské krize ukázalo, že to byly právě ty malé středně velké podniky, z které z té krize vyšly nejlépe, protože byly velmi flexibilní. Jsou to různé rodinné podniky, které Eh, se identifikují eh, se svým regionem, se svými zaměstnanci, které se, eh, kterým bychom neměli zbytečně komplikovat život. Já si myslím, že je naprosto vhodné, aby v tomto nastavení o kapitalové přiměřenost byly zohledněny tyto faktory, například je to ten podporný koeficient. Ehm, situace malých středních podniků může mm, se tímto zlepšit, může se zlepšit také fungování finančního trhu co potom může sloužit jako jakýsi nárazník v případě krizí. A pro tyto majitele to bude znamenat, že budou eh, mít zlehčenou situaci, protože ty požadavky nebudou tak přísné. A proto chceme vyslat komisi, aby to zohlednila eh, ve svém eh, pracovním plánu, protože právě usnadnění podmínek jsou investice do budoucnosti evropské ekonomiky. Je na vás modrá karta od pana Rybiga. Přijímáte Od mála poslanců bych to akceptovala, ale od pána Rybika samozřejmě ano. Já bych chtěl poděkovat eh, kolegovi Piper. Všichni víme, že základ dobrého financování eh, jsou eh, zisky Eh, což také souvisí eh, trochu se zdaněním. Souhlasíte nebo myslíte si, že ve členských státech eh, by to mělo hrát důležitější roli způsob, jakým jsou malé a středně velké podniky zdaněny? Ähm, ano, otázka zdanění s tím souvisí. Daně by měly placeny tam, kde ty výkony také vznikají. A proto také máme příslušný vyšetřovací výbor v Evropském parlamentu, který by měl vyšetřit eh, praktiky některých eh, firm. A eh, proto si také myslím, že komise by udělala dobře, kdyby u všech těch nových návrhů, jako je DPH, nebo to je základní vyměřovací, společný vyměřovací základ, Eh, si nechala udělat řádné odnocení odpadů také na malé středně velké podniky, protože eh, to by mělo být něco, co my jsme EPP jsme vždycky považovali za závaznou povinnou věc, která by se měla provádět. Děkuji, pane Kresky, v rámci nezapsaných řečníků. Thank you. Děkuji. Malé a střední podniky představují páteř evropského hospodářství. Podpora malých a středních podniků tedy není jenom eh, heslo. Ovšem hlavní potíž, eh, s níž se eh, potýkají zejména mladí podnikatelé, to je přístup k financování. Já jsem také býval mladým podnikatelem. Jaká banka takové podnikatele bude financovat? Jakým způsobem získat přístup k trhům, když některé země nabízejí výhody pro velké korporace? Já si myslím, že je velice důležité vytvořit celoevropskou strategii pro zjednodušení eh, přístupu malých a středních podniků k financování. Podpůrný koeficient je velice dobré opatření, ale nestačí. Měli bychom také podporovat eh, vznikající startupy, proto eh, podporuji plány na strategické investice, které by měly dát těmto podnikům na 75 miliard. Evropa potřebuje především konkrétní opatření. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Marias. Κυρία Πρόεδρε. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δημιουργούν το Děkuji mnohokrát. Malá střední podniky vytvářejí 55 celkového HDP EU a zaměstnávají velké množství občanů. Do velké míry závisejí na bankovních úvěrech. Tudíž eh, nařízení, která byla přijata, by měla podpořit poskytování úvěrů malým a středním podnikům. Nyní v rámci bankovní unie by se toto mělo stát realitou. Ovšem, tady tento podpůrný faktor zatím není dostačující. Například Řecko se v rámci tohoto programu eh, dostalo do větší chudoby a jenom velmi málo malých a středních podniků žádá o úvěry u bank. Velká část se nachází v problémech. Trojka, jejíž součástí je také komise, se mm, podpořila tuto politiku non-performing loans, což znamená, že celá řada malých a středních podniků je na pokraji krachu. Co mi k tomu řeknete, pane komisaři? To, co se děje v Řecku. Jak to odpovídá tomu, co tady říkáte vy? Vy na jedné straně pokračujete s politikou trojky i pro malé a střední podniky a na druhou stranu potom sem přijdete a v naší sněmovně říkáte o tom, že chcete malým a středním podnikům pomáhat. Prosím, pane komisaři, máte slovo. No, Děkuji vám, paní předsedkyně, vážené dámy a pánové, tedy těm z vás, kteří tady ještě pořád jste. Chtěl bych eh, velmi srdečně poděkovat za tuto velmi angažovanou a bohatou diskuzi. A to přesto, že už je tak eh, pozdě, tak vidím, že vám zájmy malých a středních podniků skutečně leží na srdci. Je to skutečně tak, že jsou oporou evropské ekonomiky. Já bych chtěl připomenout, že v Evropě máme přibližně 23 milionů malých a středních podniků. Tolik máme také nezaměstnaných Kdyby každý z těchto podniků mohl vytvořit nové pracovní místo, tak bychom problém nezaměstnanosti mohli úplně vyřešit. Kdybychom to nechali těch 500 největším podnikům, tak by každý z těch podniků musel vytvořit asi 50, což asi ani teoreticky není možné. Takže tím eh, jsem chtěl jenom poukázat na to, jak důležité jsou malé podniky pro evropskou ekonomiku a si vás ujistit o tom, že komise bude i nadále velmi intenzivně eh, sledovat tento vývoj a bude usilovat o to, aby se posílilo postavení eh, těchto podniků v Evropě. Ale chci vás také ujistit o tom, že náš přístup je hlavně o vytváření podmínek spíše než Eh, proto abychom nařizovali, jak přesně mají podnikat. Jde nám spíše o to vytvoření podmínek pro další hospodářský rozvoj a to bude možné pouze, pokud budou fungovat správně ty rámcové podmínky, ale ta vlastní podnikatelská iniciativa musí vycházet do těch podniků samotných, jenom tak může být eh, hospodářství úspěšný, jenom tak může vytvářet pracovní eh, místa. Ještě jednou vám chci poděkovat za velmi podnětnou diskuzi. Thank you, Děkuji vám, pane komisaři. Pane Mariasi, děkuji vám. Myslím, že jste... Pane Mariasi, pane Mariasi, nemáte zapnutý mikrofon, ale pokud přestanete křičet, pan komisař nemusí odpovídat na vaši otázku, ale pokud si bude přát, tak odpovědět může, pane komisaři. Pokud nechcete odpovědět, je to naprosto na vás. Děkuji. Chtěl jsem tedy chtěla uzavřít tuto debatu, chtěl jsem poděkovat pane komisaři Dalste.